kolegové, zahajuji schůzi. Podle pořadu jednání nás čeká předložení výroční zprávy účetního dvora za rok 2009. Jako první dostane slovo předseda Evropského účetního dvora, pan Da Silva Caldera, aby nám představil zprávu. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, je mi ctí, že se mohou účastnit vaší dnešní rozpravy o výroční zprávě Evropského účetního dvora o provádění rozpočtu za rok, o plnění rozpočtu pro rok 2009 tuto výroční zprávu jsem již eh, představil vám, pane předsedo, a rozpočtu, eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu eh, v listopadu. Rád bych představil hlavní body obsažené v naší výroční zprávě. Za prvé, účetní dvůr uzavřel, že Účty Evropské unie představují věrný obrázek, spravedlivý obrázek finanční pozice a výsledků hospodaření a hotovostních toků. Je to již po třetí, kde konstatujeme,